Bonjour tout le monde. Euh, nous allons commencer. Takže začneme s dnešním zasedáním. Et nous avons beaucoup... Máme dnes dopoledne hodně hlasování. Nejdřív bod 15 na pořadu jednání. E, to je bod, který byl vyškrtnut, takže se o něm dnes hlasovat nebude. Pak tady máme bod 16. hlasování o politice mezinárodního obchodu v kontextu naléhavých otázek spojených se změnou klimatu. Kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Potom pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Číslo 6. Tam budeme hlasovat odděleně. První část, bude pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Druhá část, bude pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. A dál. Pozměňovací návrh číslo 7. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromisní návrh 2. Oddělená hlasování. První část je pro. Proti zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3. To jsou pozměňovací návrhy 10 až 14, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Takže jdeme rovnou k 15. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 16. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 18 pro? Proti? Zdrželi se? Spočítáme to. 18 je schválená. schválená. 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Ústní pozměňovací návrh. Paní předsedkyně EPP bylo proti tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu. Dobře, takže o něm nebudeme hlasovat. A teď pozměňovací návrh 20. Pro Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 21, jde pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 22 pro. Proti? Schváleno. 23, kdo pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 24, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. A teď budeme hlasovat o celém stanovisku, tak jak bylo pozměněno, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Děkuji. A teď je bod 17. Změna služebního řádu úředníků Evropských společenství a pracovního řádu ostatních zaměstnanců těchto společenství. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Číslo 2. Kdo je pro? mistake. d'accord Bon, donc il y, a, il y avait... Takže eh, na hlasovacím seznamu byl trošku omyl. Máme dva pozměňovací návrhy ve zprávě pana Kačmarka, takže jestli souhlasíte, pan Kačmarek by chtěl něco k tomu říci. Paní předsedkyně, já si nedovoluji s ním nesouhlasit. Dobře, takže pozměňovací návrh jde pro, proti, schváleno. A teď budeme hlasovat o celém stanovisku. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. budeme hlasovat o změně nařízení Evropského parlamentu a rady, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci. Je to tedy nástroj eh, pro eh, rozvoj banány, pan Gerens. Pozměňovací návrh 7 byl stažen, takže číslo 30, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh, respektive kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 32. Tam máme oddělené hlasování. Takže první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ne? Musíme to přepočítat. Takže druhá část. Kde je pro? předsedkyně, možná tady došlo k určitému zmatku. Pozměňovací návrh 32. Druhá část. To je to, co teď děláme? Ano. Takže? Hein? Alors, c'est quoi jsou tam dvě části. Dvě části té otázky. D'accord, yes. 13 D'accord, bon, voilà. Excusez-moi, c'est un peu compliqué. Donc 13 pour. Takže 13 pro a kdo je teď proti té druhé části? Paní předsedkyně, promiňte, ale Mohli bychom ještě jednou hlasovat o té první části a o té druhé zvlášť, protože je tady trochu zmatek. Mluvím o tom odděleném hlasování. Jsou tam tři části. Někdo si myslel, že jsou tam jenom dvě, ale ve skutečnosti se hlasuje a potom teprve je oddělené hlasování ve dvou částech. Bon. Donc, nous votons. Takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 32. Oddělené hlasování které eh, žádali socialisté. První část. Text bez slov. Avec des régions ultra, ultra périphériques de l'Union et des pays du territoire d'outre-mer. Et donc ça... Takže tohle jsme změnili. Confusion, d'accord. Les gens n'ont pas... Aha, je v tom zmatek. Nikdo to nechápe. Dobře, tak budeme hlasovat znovu. Kdo je pro tento text bez těch slov o kterých jsem teď mluvila. Kde je pro? Kdo je proti? Zamítnu to. A druhá část. Tam jsou ta slova proximité, avec territoire d'autres Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. A dál. Pozměňovací návrh 33. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 35. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. A dál. Ústní pozměňovací návrh pana Michela. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 6. Oddělené hlasování. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. teď budeme hlasovat o kompromisu 6. A tam už to nebude odděleně. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnu to. Donc 37. 37. Kdo je pro? Paní předsedkyně, já myslím, že tam byla další chyba. Mohli bychom se prosím na chvíli zarazit? Protože tady jsou dvě oddělená hlasování. My jsme udělali první dvě oddělená hlasování a pak se hlasuje o tom kompromisu jako takovém my bychom mohli hlasovat pro ten kompromis. Ale máme tady čtyři záporné hlasy. Takže si myslím, že jsme teď hlasovali odděleně podle žádosti SD, že ano. Bylo to zamítnuto tedy? Uh, my jsme dělali čtyři oddělená hlasování. Aha, to já jsem nezaznamenal. Jsme neměli na hlasování. To není pravda. we haven't done, but, people thought we're voting for the, for the split vote. And because we can support uh, Paní předsedkyně, já bych navrhl, vzhledem k tomu, že tady došlo k určitému zmatku, abychom znovu hlasovali o tom kompromisu tak, jak byl pozměněn předchozím hlasováním o těch oddělených částech. Yeah, compromise six. Pan Gerens žádá o slovo. Já eh, se omlouvám za tento zmatek. Paní předsedkyně, my jsme hlasovali eh, odděleně poprvé, což bylo zamítnuto, a ve druhém odděleném hlasování to bylo také zamítnuto, a poté hlasujeme o celku. Je to tak? Ano. Takže já nechápu, eh, v čem je ten zmatek. Já si myslím, že vše je naprosto jasné. hlasování proběhlo velmi rychle, protože pokud se o tom začneme hádat, tak eh, ten zmatek akorát vytvoříme. Takže my přečteme to, o čem jsme hlasovali. Paní. Paní předsedkyně, já si myslím, že to není nutné. Teď je nám všechny, všem jasné, že jsme hlasovali o dvou částech rozděleného hlasování a teď budeme hlasovat o celém kompromisním návrhu 6, tak jak to bylo pozměněno odděleným hlasováním. Já si myslím, že to není nutné. Kompromis. Takže kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní pozměňovací návrh číslo 11. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh číslo 12. To bylo staženo. Nyní 39. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Třináctka je stažena, číslo 40 nyní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Číslo 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dále. Hlasujeme unblock o číslech 1 až 5. Všichni s tím souhlasí? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní budeme hlasovat o bodu odůvodnění. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Číslo 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Číslo 18. Ne? Ne, je to 21. Pozměňovací návrh číslo 21. Kdo je pro? Kolik je pro? Stále ještě kdo je pro? Devět pro. Nyní kdo je proti? Dvanáct, to znamená zamítnuto. Kompromis dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ústní pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ústní pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Číslo 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh číslo 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ústní pozměňovací návrh, eh, pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Číslo 15, kdo je pro? Devět. Kdo je proti? Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o pozměněné zprávě, kde je pro. Proti? Schváleno. To je skvělé, je to jednomyslně a já blahopřeju panu Gerencovi. A nyní Budeme hlasovat o bodu číslo 19 pořadu jednání. Je to zpráva pana Bermana. Nemáme zde žádné pozměňovací návrhy, takže budeme hlasovat o stanovisku, kdo je pro, kdo je proti. Schváleno. Dále Hlasování skončilo. Já vám všem děkuji a blahopřeji zpravodajům. Nyní se budeme zabývat bodem číslo 20 našeho pořadu jednání. Já si myslím, že na pět minut naše zasedání přerušíme, abychom si trošku oddechli. Takže za pět minut budeme pokračovat. Nous reprenons, nous reprenons notre séance de travail. Takže začneme opět pracovat a nyní se podíváme na návrh stanoviska pana Berta Stajse. Týká se to z eh, právy, kterou vypracoval příslušný výbor INTA, uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů. Takže se budeme zabývat o otázku rozvoje v této oblasti a týká se to především vývozních kreditních agentur. Jejichž účelem je, aby bojovali proti chudobě, aby podporovali politiku rozvoje. Takže, pane Stasi, máte slovo pro vaše stanovisko. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dámy a pánové. My jsme již na konci srpna, těsně po prázdninách, již jednou hovořili o tomto tématu. Já jsem předložil pracovní dokument tehdy. A nyní již zde máme zprávu jako takovou, která je eh, legislativně zaměřená. Co bychom tedy měli udělat? Vztah s tématem, kterým se zabýváme, to znamená agentury na podporu vývozu existují na dobrovolné bázi OECD a nyní navrhujeme, aby tato dobrovolná dohoda v rámci OECD byla zahrnuta do komunitárního zákonodárství. My Eh, výbor pro sociální záležitosti eh, vydáváme stanovisko. Já jsem to vypracoval eh, s pomocí zpravodaje, který se také tímto tématem zabývá z příslušného výboru. Legislativní rámec je velmi obtížný vytvořit, protože zde máme zatím dobrovolnou záležitost v rámci OECD. Je to velmi objemný dokument. Podobá se velké cihle, má přes 100 eh, stran. Pro mě, jako pro zpravodaje, je velmi obtížné dosáhnout toho, aby tyto dohody v rámci OECD byly postupně jeden po druhém pozměňovány, protože právně řečeno eh, nejsme příliš na, řekněme, nestojíme nohama pevně na zemi, musíme tedy hledat jiný záběr. Na základě kterého bychom do nové směrnice zařadili prvky, které se nás týkají. Zaměřili bychom se na rozvoj a zařadili bychom to do legislativy EU. Máme zde dva pohledy. Za prvé jsou to arrangements v rámci OECD a za druhé bychom vyjádřili, jaké jsou naše cíle v rámci výboru pro rozvoj. Já jsem připravil celkem devět pozměňovacích návrhů. Prvních sedm z nich, tak to jsou nové pozměňovací návrhy, pokud to srovnáme s e, návrhem směrnice. A týkají se bodu odůvodnění. Dále, jeden pozměňovací návrh se týká legislativních ustanovení směrnice, tedy samotného textu, ve kterém říkáme, že zde musí být soulad s článkem 108 smlouvě o Evropské unii. Tedy musí být nejenom schoda se smlouvou, ale také s pravidly OECD a dále zde máme pozměňovací návrh, který se týká přílohy číslo 2 a tam je podrobně vysvětleno, jakým způsobem musí jednat agentury pro vývozní úvěry. Já jsem mluvil s právní službou parlamentu ale každopádně nyní bych stáhl pozměňovací návrh číslo 9 a předložím nebo předkládám nový pozměněný pozměňovací návrh číslo 9. Myslím, že vám byl rozdán, máte ho před sebou, takže je to pozměňovací návrh k mé vlastní zprávě. O co tam jde? V sedmi pozměňovacích návrzích, které bych tam zařadil jako nové texty, v bodech odůvodnění, tam zdůrazňujeme to, co je důležité pro rozvojovou politiku. A to je důležité, co je důležité také pro to, čeho chceme dosáhnout jako Evropská unie eh, v oblasti rozvoje. A také, co chceme, aby dělali státem podporované neboli agentury, které se zabývají vývozními úvěry. Tyto agentury jsou velmi důležité pro financování rozvojových projektů. Dokonce to vypadá tak, že na základě údajů, které máme k dispozici, 30 až 40 dluhů, které mají rozvojové země, mají je vůči těmto agenturám a financují velmi důležité projekty, infrastruktura, doprava, eh, ropa, eh, plyn, zemědělství hornictví a tak dále. Takže tyto agentury pro vývozní úvěry jsou úzce propojeny s členskými státy a je důležité, aby jednali v souladu s rozvojovými cíly a s rozvojovou činností Evropské unie, aby zde nedošlo ke zmatku, ale aby zde existovala konzistentnost v sociální oblasti, v oblasti životního prostředí, v oblasti ochraně, ochrany klimatu. To jsou vše důležitá témata pro Evropskou unii a ochrana klimatu je také velmi důležitá od vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Já to vysvětlím podrobněji. Pozměňovací návrh číslo jedna hovoří o normách, čili benchmarks v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí. měly by být zohledňovány v investiční bance, ale i také v dalších oblastech. Pozměňovací návrh číslo dvě říká, že podpora poskytnutá rozvojovým zemím pomocí těchto agentur je nejdůležitějším zdrojem pro financování těchto rozvojových zemí. Kromě toho, agentury investují zvláště do dopravy, do ropy, do hornictví, do velkých infrastruktur, jako například vodní nádrže. Zde se zmiňujeme o samitu G20 v Pittsburghu a v Torontu. V letech 2009-2010 požaduje se zde, aby se postupně přecházelo od používání eh, fosilních paliv k jiným druhům paliv a aby tato paliva postupně přestala být dotována. Pozměňovací návrh číslo 4 říká, že uplatňování arrangements, tedy dohod v rámci OECD, by mělo být v souladu s článkem 208 smlouvy o Evropě. Můžeme se podívat na to, co stanoví tento článek. Pozměňovací návrh číslo 5 říká, že zásady a normy Evropské unie musí být základem pro projekty financované těmito agenturami. A zde také zdůrazňujeme e, politiku na ochranu životního prostředí, e, také zdůrazňujeme lidská práva a Evropská investiční banka. Ta stanoví, jaké jsou zásady financování těchto projektů. Pozměňovací návrh číslo 6. Zde zdůrazňujeme to, že sociální podmínky a podmínky pro ochranu životního prostředí musí být zohledněny v politice těchto agentur. To znamená, že musí podporovat udržitelné projekty a vždy musí být provedeno vyhodnocení rizik pro sociální oblast a oblast životního prostředí. Jejich podpora musí záviset na tom, jestli bude provedena takováto studie. Dále číslo 7 hovoří také o normách eh, v sociální oblasti, v oblasti životního prostředí, které musí být v souladu s mezinárodními Eh, normami, smlouvou kotonu eh, Evropskou unii, s evropskou rozvojovou politikou, musí být také konzistentní s naší politikou na ochranu klimatu. Paní předsedkyně, mohu pokračovat? Ještě mi poskytnete několik minut? Já vaše gesta, vašim gestům stále nerozumím. My jsme na toto měli jen čtvrt hodiny, víte a ještě potřebujeme diskuzi, takže... Dobře, dobře, výborně. Eh, Dobrá. Takže pozměňovací návrh číslo 7, jak jsem říkal, je konzistentní s již eh, existujícími závazky. Pozměňovací návrh číslo 8 jasně říká, že zde existuje mandát pro to, aby agentury dodržovaly zásady článku číslo 208. A dále pozměňovací návrh číslo 9. Ten je nejdelší. A pojednává o přílohách. Jsou tam dvě části. V té první požadujeme transparentnost, pokud jde o přístup k informacím. A v té druhé části požadujeme dodržování určitých postupů pro tyto agentury, tak, aby jednali v souladu s evropskou politikou na ochranu klimatu. Ten text byl právě rozdán, myslím, ta přeskoumaná verze, takže prosím, přečtěte si ho. A poté spolu se stínovými zpravodaji budeme moci zjistit, jakým způsobem budeme moci vylepšit pozměňovací návrhy nebo je trochu pozměnit. Takže zatím je to vše. Děkuji. Děkuji vám. Komise, pan Van Vol, máte, pravdu na, máte slovo na dvě minuty. La commission peut être Komisi konec konců může reprezentovat i někdo jiný. Vyposlechla jsem si s velkým zájmem, co říká pan zpravodaj. Všechny pozměňovací návrhy. Zaznělo, že celá řada otázek už je pokrytá v OECD. Ne prostřednictvím samotného ustanovení, ale v různých eh, strategiích a pokynech. Je zajímavé, že tyto pokyny by měly být také součástí um, evropské legislativy, to musíme vzít v potaz. Pochopitelně je tady celá řada aspektů, které zazněly, které jsou již v jiných hlavních směrech, v jiných strategiích. A to bylo rozhodnuto již v Paříži. Existují tady různé formáty pro řešení daných otázek, čili to bychom v tuto chvíli chtěli zdůraznit. Děkuji. Merci beaucoup. Já vám děkuji a chtěla bych vám připomenout, že pozměňovací návrhy se podávají do 12. října do úterka do poledne. A na výboru se bude hlasovat během našeho zasedání 26. října. Tak, a teď čekáme na paní komisařku, která dorazí každou chvíli. Já myslím, že nebudeme dělat přestávku, protože je přesně teď chvíle, kdy by měla dorazit. Mám to potěšení tady znovu uvítat paní komisařku Georgievu. Je to taková věrná duše, která mezi nás chodí často. Takže já ještě jednou děkuji, že mezi nás přišla 31. srpna, když jsme měli zvláštní zasedání eh, k otázkám humanitární pomoci v Pakistánu. A dnes nám přišla popovídat o svém pracovním programu na rok 2011. Takže paní Gilgevo, jen velmi mě těší, že jste přišla a dávám vám slovo. Merci beaucoup, madame la... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Je suis très heureuse. Vážení členové parlamentu, vážení kolegové, jsem velmi potěšena, že tady mohu být zase mezi vámi na vašem výboru pro rozvoj. Mně velmi vyhovují eh, tyto blízké pravidelné vztahy s parlamentem, protože obohacuje naše úvahy o hlavních humanitárních tématech a plní to mou pracovní agendu. No a proto jsem tady dnes mezi vámi. A teď už přejdu do angličtiny. Ale udělalo to na nás velký dojem. Je ah, ti le français, avec intention. Um, the, uh, the, my objectives are twofold. Mám dva hlavní cíle. V první řadě bych chtěla říci, jak provádíme pracovní program Komise na rok 2010, což je významné pro naši budoucí práci v roce 2011 a uděláte si tedy představu, kam se budeme ubírat v příštím roce. Velice se těším na vaše poznámky. Dovolte mi, abych začala prováděním pracovního programu Komise na rok 2010. Tento program je velice náročný, intenzivní, protože vznikla celá řada humanitárních krizí po celém světě. Eh, máme portfolio právě, jak reagovat na tyto humanitární situace, protože naplníme práce a vidíme zde silný požadavek, abychom poskytovali podporu. Eh, dávám Haiti, Pakistán, Sahel, Sudán, Somálii, Blízký východ, Sri Lanku, Kolumbii, Kyrgyzstán a oblast jezer v Africe. To jsou naše prioritní programy. E, také tam Chile, e, které většinou nebývá příjemcem humanitární pomoci, ale také se dostalo na tento seznam. Chtěla bych zdát hold e, všem zaměstnancům ECO, kteří neúnavně pracují a poskytli více než miliardu v prostřednictvím humanitární pomoci a také bereme v úvahu civilní ochranu, humanitární pomoc, což je podpůrný eh, mechanismus, který velice dobře funguje. Chtěla bych eh, také říci, že odvádějí skvělou práci z operativního hlediska, velice dobře spolupracují s mým kabinetem, připravují politiky a na to se zaměřím ve své prezentaci. V tomto roce jsme poskytli sdělení v březnu, které se týkalo potravinové pomoci. Je to velice důležité sdělení ze dvou důvodů. V první řadě poskytnutí potravinové pomoci se mění z naturálie na řadu nástrojů, kdy můžeme kombinovat různé poukázky, hotovost i naturálie, když nefunguje náležitě trh s potravinami a můžeme poskytnout tyto poukázky a likviditu, abychom pomohli místním producentům, čili E, nejen, že tedy krmíme doslova místní obyvatele, ale hlavně nezabijíme to místní zemědělství. Velice často jsme takovými pionýry po celém světě, spolupracujeme se všemi partnery, dokonce s těmi, kteří nechtěli odstoupit od pomoci v naturálích, jako je Kanada a USA. Vidím, že USA přešlo E, k poskytováním právě hotovosti, poukázek a to vše velice dobře zapadá do toho, co chceme dělat dál. Chceme provést revizi eh, dohody um, umluvy o potravinové pomoci. Tato dohoda byla vytvořena v 60. letech a nyní bude přepracována ve světle stávajících požadavků. Eh, Máme tři hlavní iniciativy politik pro letošní a příští rok, což bude také vytvářet legislativní návrhy na příští rok. První věc, ta asi nebude překvapivá, je posílení eh, našich kapacit rychlé reakce při katastrofách. Vydali jsme sdělení k tomuto tématu a vycházíme z minulých zkušeností, především ze zkušenosti Eh, z Haiti a z Pakistánu. Naším hlavním cílem, musím říct, že jsme se vedli dobře, poskytli jsme velice komplexní, rychlou pomoc, na což můžeme být pišní, ale pochopitelně můžeme naše kroky zlepšit. A naši občané od nás očekávají, že budeme věci zlepšovat a budeme dělat rychle. Čili musíme zvýšit účinnost, vizibilitu, koherentnost, jak reagovat na takovéto katastrofy, jak v rámci Evropské unie, tak mimo Evropskou unii. Chci se zaměřit na klíčovou věc. V tuto chvíli je rozměstňování naší pomoci v podstatě eh, položené na, nebo založené na dobrovolnosti, ad hoc scénáři. Máme určité ovšem závazky v tuto chvíli, které okamžitě jsou k dispozici, pokud vzniká potřeba. Chceme mít záruku, že tyto tato klíčová aktiva jsou k dispozici v případě potřeby a členské státy dobrovolně vytvoří takovéto rezervy a okamžitě v případě potřeby budou v rámci naší evropské rychlé pomoci tyto potřeby poskytovat. Chceme vytvořit logistiku v oblasti dopravy, která také zajistí rychlou pomoc. Tím vytvoříme takovou základní jednotku, základní eh, tým, jak reagovat v těchto situacích a bude se to týkat velkých přírodních eh, katastrof, kdy se budeme také koordinovat s OSN na základě úmluvy eh, z Oslo a na základě poskytování humanitární pomoci. To bude základem sdělení, eh, které bude předloženo do konce října. Bude to, doufám, schváleno komisí a bude to přidáno radě ke schválení. A chtěla bych zdůraznit, eh, že jsme velice vděční, že Evropský parlament neustále chce lépe reagovat na tyto situace tak, eh, jak je zohledněno v návrhu zprávy, kterou jste probírali včera, která se právě týká zvýšené kapacity Evropské unie, jak reagovat v takovýchto situacích. A bude to základ také našeho komuniké. Dále děláme středně eh, dobou revizi eh, akčního plánu humanitární pomoci, eh, což je plán, který vznikl v roce 2000. 7, kdy se začal uplatňovat náš konsenzus, díváme se na šest akčních oblastí, kde máme takovýto dohodnutý plán a Toto střednědobé hodnocení není podle mého názoru pouze mm, taková technická záležitost, kdy děláme inventarizaci, především v kontextu velkých výzev letošního roku, ale je to velká výzva eh, projevit politickou vůli, eh, vzít v potaz humanitární trendy, které vyplývají z tohoto koncenzu a je v našem společném zájmu, abychom posílili větší odpovědnost za výsledky. Lidé nechtějí zase tak vědět, kolik jsme ušetřili, ale chtěli, chtějí vědět, kolik jsme zachránili životů a jaké potřeby jsme uspokojili prostřednictvím této pomoci. To je ve středu našeho zájmu. Také se zaměřujeme na účinnost potravinové pomoci, což je naše priorita. Musíme zajistit dobrou interakci mezi touto humanitární pomocí a ostatními externími politikami Evropské unie, což vás zcela jistě zajímá. A musíme také přispět eh, na mezinárodní pomoci, ne z finančního hlediska, ale abychom byli skutečnými partnery v našem mezinárodním dialogu. Nedávno jsme získali velice dobrý vstup od humanitární organizace. E, také máme slovo v pracovní skupině Kohafa. To vše bude zohledněno v pracovním dokumentu, v našem sdělení, eh, které bude předloženo koncem letošního roku a je důležité, abychom vyslechli také názor Evropského parlamentu, takže vítáme práci paní Striflers, která eh, vypracovává zprávu z vlastního podnětu. Skutečně to téma to vypracování je velice kvalitní, že jste je probírali včera. Za třetí připravujeme sdělení o humanitární pomoci Aid Corp eh, do konce 2010 eh, a minulý týden jsem zahájila, nebo probíhala konzultační konference, kde jsem byla velice povzbuzena diskusí, která probíhala, protože konečně se přeorientovala z toho, kdy mi lidé říkali um, věci, které bychom neměli dělat, ale naopak eh, říkají, co bychom měli dělat. A to je velice pozitivní krok. Takže zcela jistě takovýto přístup bude pokračovat i nad rámec mého mandátu. To jsou tři politické iniciativy, které budou Eh, zohledněny v legislativních návrzích, které budou přiloženy roku 2011. Předseda Barroso eh, zdůraznil, že práce na kapacitách Evropské unie, jak reagovat eh, na katastrofy, je zcela zásadní. Je to jeden z nejdůležitějších legislativních návrhů, který předložíme Eh, příští rok Evropskému parlamentu. Co se týče nástrojů civilní ochrany, bereme v úvahu doporučení, eh, které také uvádíme v našem prohlášení. Co se týče střednědobého hodnocení, budeme vás informovat o naší práci 96 eh, nařízení v oblasti humanitární pomoci. Musíme se opět podívat na to, co děláme, přehodnotit naši práci a zaměřit se na praktické hledisko eh, v těchto nařízeních. A třetí legislativní iniciativa bude humanitární pomoci Corp a eh, to budeme představovat eh, v příštím roce, což bude rok dobrovolné práce a Podíváme se na legislativu, která bude postavená na tomto pilotním projektu. Čili příští rok bude přípravným rokem a rok 2012 bude rokem, kdy předložíme legislativní návrh. Tyto iniciativy by neměly odvádět pozornost od naší hlavní práce, což je operativní zásah v případě krizí. V pátek jsme eh, oznámili zvýšení pomoci Pakistánu ze 70 na 150 milionů. Tam dohromady 2 miliardy amerických dolarů, které jsou poskytnuty. A nyní dokončujeme operační strategii pro rok 2012 pro ECO a jsem velice ráda začátkem příštího roku předložíme operační priority Možná některé programy nebudou tak aktuální, ale budou přesto eh, na vrcholu eh, mého seznamu priorit. Eh, především bychom se měli zaměřit na prevenci a na poučení se z minulých situací, z minulých krizí. Dále respektování humanitárních práv. Na závěr finanční část v naší práci. Veřejné rozpočty jsou velice omezené, ale um, požadavky na humanitární pomoc neustále narůstají. To znamená, že každé euro musíme maximálně využít a chci vám říct, že to je skutečně, co děláme a budeme dělat. Ale musíme si také uvědomit, že jsme pokračovali v určitém vzorci. Vždy jsme utráceli více, než jsme si vyčlenili v rozpočtu. V letošním roce budeme mít 1,1 miliardy euro a původně jsme měli mít 800 milionů euro v našem rozpočtu. Je tomu tak eh, v podstatě každý rok, kromě jednoho posledního, během posledního desetiletí. A tento výbor přijal rozpočet na rok 2011, upozorňuje na omezené rozpočty eh, v humanitární oblasti a žádá o zvýšení, navýšení tohoto rozpočtu. Pochopitelně eh, lidé říkají, že potřebujeme čím dál tím více peněz, ale když jsem měla do míst, kde je to otázka života a smrti. Zda poskytneme pomoc či ne, tak eh, opět musím žádat váš výbor, abyste plně podpořili eh, zvýšení, fondů fondu a budu také požadovat, eh, aby veškeré peníze byly náležitě vynaloženy, abyste mohli být hrdí na to, že každé euro bylo dobře zainvestováno. Merci beaucoup. Já vám děkuji. Pan Gerer, prosím. Děkuji, paní předsedkyně a paní komisařko. Za prvé bych rád poděkoval za to, že jste sem mezi nás přišla. Jak jste říkala, chodíte mezi nás často a členové tohoto výboru jsme za to vděční jsme vděční, že máte takovýto vztah k parlamentu a že jste k dispozici a přicházíte mezi nás. Také bych vám chtěl blahopřát, protože tento rok byl velmi napjatý. Bohužel došlo k mnoha humanitárním neštěstím. Evropská unie se velkou měrou podílela na nápravě škody a to bylo také díky tomu, že vy jste měla tu vůli eh, být tam přítomná, pomáhat a napravovat eh, škody vzniklé v důsledku pohrom. Já si myslím, že pokud jde o budoucnost, že krize či humanitární pohromy budou stále častější. Není to z žádného z náboženských důvodů, ehm, není zde žádná jasná předpověď. Říkám to proto, že dopad klimatických změn bude stále hmatatelnější v různých částech světa. Letos jsme to viděli již v Pakistánu, ale i v jiných oblastech v Asii. Jak jste řekla, potřebujeme více finančních prostředků, ale také je potřebujeme lépe koordinovat, tak, abychom dosáhli dvou cílů, o kterých jste také hovořila. Abychom dosáhli lepší účinnosti a také, abychom se více zviditelnili. Já v tomto smyslu vás eh, vyzývám a jsem si jist, že parlament vás v tom také podpoří, abyste stále lépe dosáhl, eh, koordinovala humanitární agentury členských států a nástrojů komise, čili evropských nástrojů. Víme, že členské státy jsou často proti, protože oni sami se chtějí zviditelnit. Ale i v jiných oblastech Evropské unie, i v této oblasti musíme všechny přesvědčit, že všichni se nejlépe zviditelníme tak, když eh, budeme vystupovat jako členové Evropské unie. Myslím si, že více musíme spolupracovat s mezinárodními institucemi, zvláště s OSN. A obecně musíme vylepšit tyto mechanismy pro koordinaci. Vy jste hovořila o předvídatelnosti, což je jeden z cílů, kterého musíme dosáhnout. Já si myslím, že jeden z prvků předvídatelnosti, tak to jsou zdroje, rozpočet. Já jsem zanalizoval rozpočty, které jsme měli v minulých letech, počáteční rozpočty eh, DG Echo, a jsou to rozpočty, které od roku 2005 do roku 2009 byly stabilní a dokonce se dá říct, že jsou i trochu nižší. Je pravda, že, jak jste říkala, nakonec eh, dostanete další zdroje, které pocházejí od jinut a díky nim jsou nakonec dvojnásobeny finanční zdroje eh, ve srovnání s rozpočtem, ale to není dobrá praxe. Měli bychom se vyhnout tomu, abychom takové praxe využívali v budoucnu. Měli bychom si od začátku uvědomit, že potřebujeme určitou úroveň eh, v rozpočtu a nesmíme se spolehat na to, že jakmile budou určité problémy, tak odtud či odjinut eh, se peníze vynoří. A já bych vás také na závěr chtěl o něco požádat. Je to něco eh, mechanického možná, ale je to užitečné pro členy výboru. Část vašeho příspěvku byste nám mohla zaslat jako zprávu o vaší práci, abychom měli k dispozici tedy pro všechny členy výboru. Děkuji. Děkuji. Další řečník. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní komisařko, za váš skvělý výklad a také za vaši činnost. Já mám několik úvah, se kterými se s vámi chci podělit. Za prvé, existuje zde celá řada situací a konfliktů, kde musíme rychle konat. My jsme hovořili o Haiti, hovořili jsme o Pakistánu, ale já se obávám toho, že tyto mimořádné situace způsobují, že zapomínáme na jiné situace, kde se možná dostáváme do slepé uličky kvůli tomu, že určité situace vyvoři, vyžadují mimořádný zásah, tak zapomínáme na jiné situace. Například pokud jde o Saharu, pokud jde o e, tábory v Sahaře. Já chápu, že eh, to, že musíme rychle zasáhnout v Haiti a musíme zasáhnout v Pakistánu a kvůli tomu můžeme zapomínat na tedy další situace, které možná nejsou tak mimořádné, trvají už několik let, ale jsou velmi důležité a tam také musíme jednat. Vy jistě víte, jak to tam vypadá a co se eh, občas děje, že pokud je, eh, zde existuje určité mediální téma, jako například Haiti, tak my zapomínáme na ostatní situace. Takže je důležité pokračovat ve své činnosti a nezapomínat na určité situace. A dále, mohla byste nám něco říci o vzniku eh, tohoto útvaru dobrovolníků? Já si myslím, že tyto task force eh, jsou důležité. Byl by to útvar, který by byl stále v pohotovosti za určitých situací ale pokud nebude dobře eh, skoordinován, tak může být takovýto útvar neúčinný. Takže jakým způsobem by vše bylo zorganizováno? Děkuji. Pan Gerens, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme velice potěšení tím, co říkala paní Georgieva. A já bych se ostatně chtěl pozastavit hlavně u těch pozitivních bodů, kterých bylo ve vašem expoze hodně. A pak bych chtěl zmínit jednu věc, která mi velmi leží na srdci a kterou jsem už před vámi zmiňoval. Uh, Jinak, eh, co se týká implementace eh, té pomoci pro Pakistán, já nechci kritizovat Evropskou unii, spíš bych chtěl kritizovat ty bohaté státy, které jsou eh, ropnými mocnostmi, existují v regionu a nezareagovaly na začátku katastrofy. Já si myslím, že tohle je třeba nějak napravit. Takže bych rád, abyste se vyjádřila trošku k této situaci a řekla nám, co by komise mohla učinit, aby trošku lépe zmobilizovala tyto bohaté státy, které se moc nesnaží. Evropa eh, se zachová dobře, byla efektivní, nezaujatá, rychlá, opravdu exemplární. Ale eh, mám trošku problém eh, s externími záležitostmi a začnu možná s čísly. Myslím si, že mohu klidně říci, že Evropská unie je zdaleka hlavním dárcem finančních prostředků pro řešení povodní v Pakistánu. Já říkám, že si to myslím, protože nemám žádná přesná čísla. A myslím si, že v dnešní době je snažší získat soukromou audienci u papeže, než mít přesná čísla o tom, kolik přesně dala komise a kolik dali členské státy. Je propast mezi realitou a situací eh, tak, jak se popisuje v naší smlouvě. Kdy budeme mít eh, nějaký základní náčrt společných aktivit, které jsou součástí veškerých našich akcí. Já si myslím, že bychom měli začít něčím takovým a jakmile budeme mít takováto čísla, tak ta situace hned bude vypadat lépe, než bychom se měli někde chlubit. Ale e, jde o to, že ostatní přispívají na takovéto humanitární akce stále méně a já myslím, že třeba bychom jasně řekli, kolik my vlastně dáváme. Takže to je první věc. E, mohli bychom prosím dostat nějaká čísla, protože já už jsem o ně žádal. Bohužel jsem žádné nemohl získat a přitom je to taková základní věc. A za druhé si myslím, že bychom měli trošku pokročit eh, eh, v oblasti práce jednotlivých členských států a komise a dávání dohromady společných fondů. A poslední věc. Udělala na mě velký dojem taková studie, já už teď nepamatuju, jak přesně se jmenovala, ale studie, ve které se velmi rozumným způsobem informuje o zranitelnosti chudých států v případě přírodních katastrof. A chtěl bych vědět, jestli komise hodlá nějak strategicky reagovat na tento specifický aspekt naší doby. Protože tyto katastrofy se budou bez pochyby stále častěji opakovat tak by mě zajímalo, jestli na to bude mít komise nějakou odpověď. Pokud ji ještě nemáte dnes, tak si myslím, že je to věc, kterou bychom se měli neustále zabývat. Doufám, že se k tomu ještě vyjádříte. Děkuji. Děkuji, paní Stifler. Ano, paní komisařko. E, jako obvykle, vy se účastníte našich jednání a já vám za to nemohu než poděkovat, je to opravdu výborné. A mám pro vás několik otázek, ale vy jste mě předběhla během vašeho vystoupení. Takže já se nebudu ptát znovu na věci, které jste už říkala, ale pracuji na té zprávě z vlastní iniciativy, která se týká této oblasti. Máme kontakty pravidelně s DG Echo. Já jsem tady náš pracovní dokument prezentovala na včerejším zasedání. No a když se podíváte na zhoršení se humanitárního rámce a institucionálního kontextu, máme tam eh, tu střednědobou revizi a já si myslím, že to je jedinečná možnost, jak posílit eh, naše aktivity v oblastech, které si zaslouží více pozornosti a skutečně přísně aplikovat ten evropský konsensus a jeho akční plán. Ovšem zdá se, že ten evropský konsensus kromě humanitárních agentur není nikomu známý, takže si myslím, že bychom měli zlepšit jeho viditelnost a zajistit, že bude více známý i mezi členskými státy. Je také těžké získat informace o tom, jakým způsobem členské státy ten konsensus ve skutečnosti implementují. A nemyslíte si, paní komisařko, že eh, ta Pracovní skupina na Radě pro humanitární pomoc COHAFA by byla takovým ideálním fórem, které by mohlo zajistit, že národní humanitární strategie skutečně respektují pravidla toho evropského konsensu? To je má první otázka a tu druhou vám už dávat nebudu, protože už straní vlastně odpověděla. A ještě co se týká té viditelnosti, trošku se připojím k panu Gerencovi. Já jsem o tom často přemýšlela, když se mluví o viditelnosti a o našich spoluobčanech, kteří dostávají informace o katastrofách jen o tom, eh, co se stalo špatně, co nefunguje, ale kdy se jim konečně řekne, kolik životů jsme zachránili, kolik konkrétních věcí jsme udělali. Já si myslím, že i tohle by motivovalo naše spoluobčany, aby i nadále se mobilizovali a angažovali se i v příštích katastrofách, které bohužel jistě také nastanou. Děkuji. Paní Georgieva, možná byste mohla odpovědět na tyto otázky? Děkuji mnohokrát eh, za vaše poznámky, za vaše návrhy, otázky. V první řadě bych eh, začala tím očekáváním. Uvidíme nárůst eh, četnosti i intenzity jednotlivých katastrof, protože klimatické změny, ano, od roku 75 se četnost pohrom z pěti násobila, šestkrát, sedmkrát více lidí je zasaženo touto katastrofou, dochází také k nárůstu ekonomických nákladů v případě jednotlivých katastrof. A když se na to dívám, tak to vždy srovnávám s růstem našich ekonomik eh, roku 75, což jenom třikrát, čtyřikrát. Pokud předpokládáme, že nárůst HDP znamená posílení našich eh, zdrojů, tak naše zdroje se zvětšují mnohem pomaleji než četnost i náklady spojené s katastrofami. A je to otázka prevencí naší připravenosti. To je zcela zásadní. Otázka koordinace musí být efektivnější a je to také zcela zásadní. Naprosto souhlasím, že je to koordinace v rámci Evropské unie, dále Evropské unie spolu s ostatními partnery a musíme se zapojit do celého systému OSN. chceme prosazovat tyto cíle, možná chceme jít trošku nad rámec toho, co je koordinace. S kým se musíme efektivněji spojit, abychom lépe reagovali na různé typy katastrof? Je velice důležitý je scénář plánování, protože potom můžeme říct si, v těchto případech potřebujeme tyto partnery, musíme mobilizovat tyto zdroje, nejen v rámci Evropské unie, ale také spolu s partnery z OSN. Takže musíme uvažovat trochu netradičně. Zahájili jsme konverzaci eh, s lidmi v Austrálii, například když mají lesní požáry, když je tam léto, tady je zima a tak dále. Čili máme tady nejrůznější vyškolené týmy eh, lidí, kteří půl roku nic nedělají, ale bylo by dobré možná lépe spolupracovat, takže okamžitě vyslovili zájem. Možná to není úplně nejdůležitější příklad, ale skutečnost, že musíme uvažovat globálně, jak mobilizujeme naše zdroje, jak to převádíme do našich evropských cílů, naprosto s vámi souhlasím. Pochopitelně, pokud tady bude lepší koordinace, budeme i viditelnější. Teď, co říkal pan Gerens, když hovořil o image Evropské unie, o číslech, v případě Pakistánu humanitární stránka, mohu vám říci, že k tomuto dni jsme vyčlenili 400 milionů euro pro humanitární pomoc ze strany členských států i komise, z toho 150 milionů ze strany komise a největším přispěvatelem je Evrop, eh, Velká Británie, potom Německo a Švédsko. Co se týče rozvojové pomoci, celkově vám nemohu dát částku, ale Souhlasím s vámi, že to není zas tak snadné. Za sebe, když hovořím um, já, tak hovořím jménem Unie. A Evropská komise je integrální součástí Evropské unie. Ale je tady problém. Členské státy eh, jsou velice rády, pokud eh, někdo hovoří o jejich přispění, pokud je velké a pokud není zas tak velké, tak nechtějí mít tu eh, vizibilitu. Já si myslím, že na tom musí pracovat členské státy, ale více, eh, více a více se členské státy si uvědomují, že tyto příspěvky musí dávat celá Evropská unie. A já to budu prosazovat eh, ze všech sil, především v humanitární pomoci. Někdy se musím zaměřit na kolegy z EKA, protože hovoříme o našich číslech, potom je pošlou tiskovou zprávu o Pakistánu, komise vyčlenila tolik a tolik a nic tam není o Evropské unii, takže to okamžitě vrátím, protože se musíme naučit, že hovoříme jedním hlasem za celou Evropskou unii. Vaše poznámku se beru skutečně k srdci. Dále otázka předvídatelnosti zdrojů. Vím, že je tady dobrá, dobrý rezervní rozpočet, který byl ale dostačující před deseti lety. Nicméně tato rezerva už není rezervou, už je to součást rozpočtu. Proč zavíráme oči? Z finančního hlediska přišla jsem z rozové banky. Myslím si, že to nedává žádný smysl. Musíme uvažovat tvořivě, jak mobilizovat zdroje, ano, ale pokud náš základní rozpočet rok po roce je jedna miliarda, tak eh, proč nerozpočtujeme na jednu miliardu? Hovoříme eh, s lidmi, kteří mají na starosti rozpočet, říkají, že musíme eh, omezit náš rozpočet, musíme být opatrní, ale chtějí, abychom měli 75% rozpočtu, který vyčleníme na tuto humanitární pomoc, abychom si ten zbytek dali do rezervy. Nevím, jestli to můžeme vyřešit, ale za sebe vám mohu říci, že chci mít objektivní eh, zprávu, že máme eh, využití více než jednu miliardu, to, co jde na tu miliardu, dobře, ale vždy potřebujeme miliardu a musíme činit eh, velice těžké volby, komu pomůžeme, komu ne. A teď se k tomu dostávám, komu pomáháme chceme 15 vyčlenit eh, na takzvané zapomenuté krize. To jsou lidé, kteří nejsou na televizních obrazovkách, ty by neměli umírat eh, kvůli tomu, že se dostali mimo ehm, zájem médií. Například eh, Salaví, uprchlíci v Salaví jsou ve čtyřech táborech, už jsou tam 35 let a zcela eh, závisí je na humanitární pomoci, aby vůbec mohli přežít a navzdory pokusům o nové vyjednávání se nic eh, pro tyto lidi nezměnilo. Máme problémy eh, s stanovením přesného čísla, kolik jich je. Máme tam 90 tisíc zranitelných lidí, ale mý pracovníci mi říkají, že to není číslo, které je dobře podložené, takže byli jsme požádáni, abychom udělali součet eh, obyvatel, čili uvidíme potom, kolik bude to oficiální číslo. Ta podpora není dostačující pro tuto skupinu lidí, to je jasné, ale aspoň je to určitá záchrana poskytnutí základních potřeb potravin. Je to politické řešení, které je především zapotřebí a nemůžeme čekat dalších 35 let, nemůžeme zavírat oči před tímto problémem. Já vás mohu ujistit, že budeme neustále prosazovat politické řešení a nejen v tomto případě budeme podporovat eh, tyto takzvané zapomenuté krize, eh, kdy lidé umírají, protože se nic neděje. Dále byl požadavek, abychom poskytli ten projev, poskytneme více informací, které budou asi užitečné pro váš výbor. Co se týče eh, dobrovolných pracovníků, v tuto chvíli jsme se dohodli s partnerskou organizací a také s dobrovolnými organizacemi z členských států, že se zaměříme na tři oblasti dobrovolné práce. Jednak je to nábor, výběr, školení a rozmístění. A pak budeme identifikovat, jakou úlohu může tento tým sehrát v jedné ze čtyř oblastí. Možná se zaměříme pouze na nábor a na školení, i když eh, tam musí být i prvek rozmístění, ale budeme to dělat s dobrovolnickými organizacemi, abychom pomohli jednotlivým konkrétním oblastem, například eh, příprava na krize, na katastrofy, eh, zalesňování, plánování využití půdy, kde údajně dobrovolníci nejsou zas tak silní v tuto chvíli, možná začínají pracovat v těchto oblastech, ale Nechci nic prozrazovat předtím, než začneme skutečně spolupracovat s těmito dobrovolnickými organizacemi, abychom měli eh, také institucionální ustanovení. Bude tento tým součástí EKA a nebo stávajícího systému dobrovolnických organizací, které existují, čili jakou pravomoc jim chceme poskytnout. Budeme provádět konzultaci ze zdola nahoru, čili nejdříve zjistíme, jak situace vypadá a potom předložíme legislativní návrh. Dále pan Gerens, který hovořil o zranitelných zemích. Máte pravdu, život není spravedlivý. Ti, kteří jsou vystaveni klimatickým změnám, trpí nejvíce vidíme, že je důležité snižovat rizika, připravovat se na katastrofy. To musí být součást rozvojových strategií. Budu hovořit s bývalým kolegou ze Světové banky, z IMF a mým cílem je propojit tyto komunity v jednom. Jak posílit schopnost chudých zemí, aby mohly čelit velkým rizikům klimatických změn. Ale je to i otázka růstu obyvatel, organizace, dále městské chudé čtvrti, nevím, jestli jste je viděli, ale to jsou ohromné výzvy. Často jsou vystaveny na místech, kde by lidé neměli vůbec bydlet. Například na Haiti to bylo na úpatích různých hor, kde by vůbec neměli bydlet. Já budu naprosto otevřená. V EKU a je tady Peter, ten to může potvrdit. V EKU máme problém, máme tam problém spolupráce s lidmi, kde chceme snížit určitá rizika, ale musíme tomu věnovat patřičnou pozornost. Spolupracujeme s kolegy z oblasti rozvoje. Čili pokud nebudeme prosazovat eh, rozvoj, tak potom budeme mít práci později s lidmi, kdy budeme poskytovat humanitární pomoc. Musíme zvyšovat osvětu a teď se dostávám k bodu paní Stiflerové, která hovořila o těchto sděleních, která musí být vyslyšena. Problém je, že často hovoříme s těmi, kteří už jsou přesvědčeni o tom, co děláme, že je správné. Sejdeme se, shodneme se, přikvujeme se a nic se nestane. Problém je, že humanitární společenství hovoří o svém koncenzu v rámci své uzavřené skupiny. Podobně je tomu v případě snižování rizik. A já vidím, že paní Stifler zdůraznila důležitou úlohu. Musíme zaměřit i mimo tyto okruhy. Například jsem nedávno hovořila na půdě eh, vojenské akademie, kde hovořím o spolupráci mezi civilním a vojenským aspektem. Je tedy důležité, abychom se dostali i do vlivných okruhů, kde tyto věci jsou také velice důležité. <laughs> Ještě se omlouvám, Pakistán. Tam jsme nebyli pomalí, nesouhlasím. Pokud jsme neodvedli dobrou práci, musím zdůraznit, že jsme byli první. 31. července komise poskytla 30 milionů euro, tuto velkou částku a potom jsme ji navyšovali, ale zcela jistě jsme odvedli to, co jsme měli udělat. Pan Arsenis, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní komisařko, je moc hezké, že jste přišla dnes mezi nás. My jsme s vámi jednali také na výboru Envy a jinde. A je pravda, respektive já bych se všeho nejdřív chtěl říci, že velice podporuji směr, kterým se vaše návrhy ubírají obzvláště ten návrh eh, k prevenci humanitárních krizí. A jak se soustředíte eh, na odolnost těch systémů, kterou je třeba posílit. Ale plně souhlasím i se všemi ostatními vašimi návrhy. Jak jste říkala, člověk může být eh, ve fiskální oblasti velmi konzervativní, ale stejně skutečnost nás prostě nutí hledat další finanční prostředky jak na rozvoj, tak na humanitární krize. My jsme byli na, na summitu OSN a tam se opakoval návrh na tu daň finančních transakcí. Tehdy to tam navrhla skupina pro inovativní sociální eh, finance pro rozvoj. Je to návrh, který eh, jsme probírali tady v parlamentu a docela často jsme ho eh, podporovali také v souvislosti s cíly milenia a Rada také souhlasila s tím, že ho podpoří, pokud se o tom rozhodne na globální úrovni. Nicméně měli jsme tam reakci Kanady a dalších států, takže nakonec k tomu nedošlo. Nicméně pan předseda Barroso řekl, že je ochoten jednat o něčem podobném. Ale během toho samitu OSN nám řekl, že by bylo velmi těžké ty peníze, které by z té daně plynuly, potom nasměrovat eh, do potřeb eh, rozvojových a boje proti klimatickým změnám. Takže já bych rád věděl, co si o to myslíte. Podporujete myšlenku této daně? Z toho, co vidíte ve svém rezortu, myslíte, že by byla nutná? A pokud tu daň zavedeme, bylo by možné toho financování potom část toho financování, velkou část potom použít eh, právě na rozvoj a na posilování odolnosti klimatu? Děkuji. Děkuji, pan Newton Dunn. Paní komisařko, dva body. Vy jste tady mluvila o zodpovědnosti, to je velmi dobré. Pan Arsenis byl v té eh, malé delegaci, která jela do New Yorku pro cíle milenia, ale víme, eh, že eh, tehdy se šest měsíců jednalo na OSN před summitem a že někteří z těch afrických lídrů prostě v tom dokumentu vůbec slovo zodpovědnost nechtěli zmiňovat. Což nás docela šokovalo protože vy to podporujete, my to podporujeme. Já bych navrhl následující. Naši občané teď trpí recesí, snižováním veřejných financí a já doufám, že vy, když pomáháte jiným zemím, tak jste schopni říct, eh, výbor pro rozvoj Evropského parlamentu, ti zlí lidé v parlamentu na nás tlačí, aby eh, bylo možné eh, vystopovat tyto zdroje ve vaší zemi a aby byla jasně rozdělena zodpovědnost. Abyste to neříkali jenom vy, klidně jim řekněte, že to chceme my. A potom další věc, když začne nějaká krize na Haiti nebo v Pakistánu a vlády členských států řeknou, že chtějí finančně přispět. Je nějaká koordinace, řekne třeba jednom jeden stát mi dáme jídlo, další stát řekne mi dáme léky, další stát řekne mi pošleme deky, anebo prostě si každý rozhodne, jaké dary chce nabídnout a pak je tam nebezpečí, že všech 27 třeba řekne, že dá potraviny, ale nic jiného. Dokážete toto nějak skoordinovat a rozdělit to? Madame Kretu. Paní Kretu? Doamnă komisar. I'll speak in Romania. Vreau și eu să vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru activitatea dumneavoastră, așa cum am spus și la... Děkuji, paní komisařko, za vaši práci. Já už jsem to říkala ve Štrasburku, když jsme měli zasedání o Pakistánu. Přispění Evropské unie a vašeho generálního ředitelství jsou velice důležité. Vy jste nám říkala, že mezinárodní média a také mezinárodní dotace reagují, že vysílají takové signály, že z důvodu velké míry korupce v Pakistánu mnohé naše podniky nemohou dosáhnout svých cílů. To se také týká administrativní struktury v Pakistánu. Takže do jaké míry vy můžete zaručit, že to, co my zde schválíme, se potom dostane eh, k skutečným potřebným lidem? Máte nějaký důkaz o tom, že se tam ta pomoc dostane? A pokud jde o Evropský útvar dobrovolníků, je zde jeden problém, který musí být vyřešen Konkrétně jde o osobní bezpečnost spolupracovníků a těm, kteří pomáhají v nouzi. Již zemřelo přes 100 osob v minulém roce. Byly to akce v terénu. Jakým způsobem bychom mohli lépe hájit lidská práva a jakým způsobem můžeme lépe zaručit bezpečí a bezpečnost osob lidí, kteří kteří eh, pomáhají s nasazením vlastního života. Také bych se chtěla zmínit o této schopnosti rychlého reagování. O útvaru, který se tím zabývá v Evropské unii a chtěla bych vám poděkovat za to, že jste letos navštívila Rumunsko, tedy zemi, ve které se také odehrály přírodní katastrofy. Já vím, že naše zdroje, které máme pro případ humanitárních katastrof či přírodních katastrof, tak to je mobilizováno pouze v určitých případech. Je samozřejmě nutné dodržovat pravidla, ale na druhou stranu je zvláštní, že občas musíme nechat uplynout tři měsíce, než pomoc poskytneme. A v Haiti se například pomoc poskytla i hned během několika mála dnů. Takže jakým způsobem můžeme přispět k tomu, aby právní rámec byl přizpůsoben tomu, abychom mohli rychle reagovat také i v Evropské unii, pokud vznikne nějaká pohroma. Děkuji za zajímavé otázky, nejsou snadné. Nejdříve Tubonova taxe, transakční taxe, ne, transakční daň. Pochopitelně je možné vytvořit příjmy eh, z této transakční daně. Nevím úplně, jak odpovědět, protože ideálně bychom to měli být schopni provádět. Eh, nicméně pochopitelně ve finančním sektoru jsou velké výnosy, jsou tam také velká rizika. Můžete platit malé částky eh, prostřednictvím této daně, což potom může zajistit eh, veřejné blaho, ano. Pokud tato daň má dávat smysl, musí být skutečně globální. A diskuse do ode zdi ke zdi. Uvidíme, jak dopadne další kolo vyjednávání. V tuto chvíli je dobré prostředí, dobrá atmosféra, protože globálně jsou občané zklamáni chováním ani ne tak výsledky, ale spíše chováním ehm, celého finančního sektoru. Čili je tady určitá nálada, aby byl přijat nástroj, který bude vytvářet eh, velké příjmy. Ale musí to být globální, to znamená, Amerika, Čína, všichni se na to musí shodnout. Ano, můžeme to zajistit tak, jak jsme to zajistili prostřednictvím eh, systému s emisními povolenkami, kde máte určitý potenciál v Evropě díky našim eh, spotřebitelům a uvidíme, pokud to bude úspěšné v Evropě, tak bychom to mohli potom zavést do celého světa. Každopádně je to dobrý, stojí to za pokus. Když vytváříte nové příjmy, tak v období úspor eh, si každý na to dělá nárok. To znamená, společenství, které se zabývá rozvojovou pomocí, musí lobovat prostřednictvím světových lídrů. To znamená, toto společenství si rozhodne, kteří politici mohou něco svést, jaké budeme mobilizovat, aby něco skutečně udělali. A tato kampaň musí být celosvětová, musí oslovit tyto velké lídry. Občané, organizace si musí ohodnotit pravděpodobnost úspěchu a pokud je pravděpodobnost vysoká, tak můžeme prosadit takovouto kampaň. Ale lidé v minulosti říkali, že to není možné, i když to byla správná chvíle, správní politici. Musíme nyní udělat inventarizaci, Čili musíme se zaměřit na politiky, kteří chtějí prosadit další rozvoj. To asi neprobereme během těch 30 zbývajících minut. Ale to je moje stanovisko k té dani. Co se týče odpovědnosti, tak eh, když se setkávám například eh, s ministry, s premiérem, s jinými ministry, v Pakistánu, tak to bylo mé první sdělení. Naši občané jsou štědří, ale sami stojí před eh, těžkými volbami a pokud má pokračovat tato pomoc, tak eh, se musí také prosadit princip odpovědnosti. Měli jsme velice dobrou diskusi s panem premiérem v Pakistánu. Eh, Transparency International bude takovou platformou, kde se bude zajišťovat eh, tato odpovědnost. Doufám, že to bylo rozumné a je to jasný signál, který vysílá nejen Evropský parlament, ale také občané. Jsem ráda, že jste mi dali nyní mandát, eh, kdy budu moci říci, eh, mě nevadí, že to říkám za sebe, ale že mohu také tedy říci, že tady máme v parlamentu poslance, kteří chtějí víc eh, odpovědnosti. Já tady použiju příklad eh, mé maminky, ta má penzi 130 euro a maminka platí daně a možná je to 20 eurocentů, ale nebo možná jeden cent, ale aspoň něčím přispívá na pomoc do Pakistánu. Čili já jsem odpovědná vůči všem, především těm, eh, kteří musí spořit, mají málo peněz a ti, co přijímají naši podmoc, si musí uvědomit, že to nejsou jenom bohatí lidé, kteří nevědí, co s penězi a chtějí eh, je takto uplatnit, ale jsou to chudí lidé, jsou to penzisté, kteří také poskytují tuto pomoc. Čili já velice ráda toto sdělení předám dál. A teď se dostávám k vaší otázce, která se týká Pakistánu. Humanitární rozpočet. Mohu říci, že dobře spím, protože se setkávám s našimi partnerskými organizacemi, s našimi pracovníky, vím, jaké jsou tam kontrolní mechanismy, které uplatňujeme a jak víte, tak třetinu našich eh, projektů kontrolujeme, třetinu našich partnerů kontrolujeme každý rok. Máme v terénu přímo naše pracovníky, ti mohou cestovat do oblastí, kam poskytujeme pomoc a hovoří s příjemci. Ehm, zajišťují, aby se naše pomoc dostala skutečně ke všem občanům. Čili jsme v takové výsadní ehm, pozici, protože nedáváme peníze vládám, ale přímo příjemcům, což je lepší, ale pochopitelně i tak je tady riziko zneužití těchto finančních prostředků, takže děláme vše, co je v našich silách, aby naše peníze šly k těm, kteří potřebují a v těchto časech se musíme snažit ještě víc, protože naše občané žije v obtížných dobách a narůstá i ten požadavek pomoci. Čili ten princip odpovědnosti je opravdu nesmírně důležitý. Co se týče bezpečnosti humanitárních pracovníků, nemohu zaručit bezpečnost našich pracovníků ze 100%. Děláme projekty, programy s těmito lidmi, ale svět se bohužel mění k horšímu. A jak to budeme řešit? Rozměstňování vojenských jednotek, například když se podíváte na piráty v Somálsku, kteří jsou tedy ve vodách Somálska. Když se dostanete do Somálska, tak málo kdo z našich partnerů tam může vůbec fungovat a pracovat. Došlo k zabití eh, únosu těchto lidí. Když jsem byla v Darfuru, tak jsem se setkala s humanitárními organizacemi, které tam působí a lidé se dožadovali větší bezpečnosti. Jak odejdeme, kdy se rozhodneme, možná teď jsme v situaci, kdy se musíme rozhodnout, zda odejít či ne. Eh, jedna organizace KHW se rozhodla, že odejde, ale někteří jejich spolupracovníci byli uneseni přímo z jejich kanceláře a to je téma, na které se musíme zaměřit. Musíme se um, zaměřit na naši zahraniční politiku a na veškeré možnosti, jak řešit tento problém a dělat to velice opatrně, protože humanitární pracovníci říkají, nejjednodušší odpověď je vyslat vojáky, Někdy to může pomoct, ale někdy to naopak může naprosto zhoršit jejich bezpečnost. Bohužel nemám tu správnou odpověď, jenom vím, že tento prvek je také velice důležitý. Dále kapacita rychlé pomoci Fond Solidarity, dobře. Máme integrovanou humanitární pomoc a civilní ochranu v oblasti rychlé reakce. Máme 3 miliony euro, které jste tam vyčleněny. Pokud například bude katastrofa v Moldavsku, tak tam mohu pomoci, ale nemohu pomoci Rumunsku. Čili nemáme stejný e, nástroj pro poskytnutí solidarity uvnitř a mimo Evropskou unii. Je dobře, že ta pomoc přijde 3, 5, 7 měsíců později, Bohužel, když eh, probíráme fond Solidarity, tak možná musí být flexibilnější. Mělo by to být eh, takový stimul pro lepší připravenost. Dát eh, peníze z Fondu Solidarity pro zemím, které se dobře připravují na takovéto situace. Ale členské státy nechtějí, aby se tento nástroj opět otevíral. Proč? Protože to jsou ministři financí. Nejedná se o lidi, kteří reagují skutečně v terénu. Ministři mají rádi jeden prvek tohoto fondu. Pokud není využit, tak získají finanční prostředky zpět. Čili nechtějí otevřít tento nástroj, chtějí si ponechat tuto možnost a já si myslím, že to nedává smysl. Proč máme malé částky, například 5 milionů euro, které bychom mohli vyčlenit jakékoliv zemi, ať už je to chudá země nebo členský stát, pokud vznikne takováto krize. Ale zcela jistě bych předložila tyto argumenty. Možná v tuto chvíli úspor to nevyřešíme. Pokud eh, jeden něco navrhne, tak potom okamžitě ve všech ostatních oficiálních jazycích okamžitě zazní prostě ne. A já to chápu, protože mají na starosti svůj národní rozpočet. Já vám velmi děkuji, paní komisařko, že jste přišla se s námi podělit jednak eh, o těch obrovských úkolech, eh, které máte před sebou a také o vaší energii, kterou obdivujeme a děkuji, eh, že jste s námi sdílela svou vizi do budoucnosti. Uvidíme, jak se to bude realizovat. Takže já vám velmi děkuji. Teď tady máme ještě bod různé. A chtěla bych vám připomenout, že dnes odpoledne ve 3 hodiny máme zasedání ve 4Q2 a bude tam výbor uh, AFET a výbor DROA, eh, kde se budou předkládat kandidatury na cenu Sacharov. Eh, naše příští zasedání proběhne v Bruselu a to v pondělí 25. října od 3 do půl 7 a potom v úterý od 9 do půl 1. Voilà. A tímto končím naše zasedání.